All right, thank you very much. Um, I would start by uh, having a... Uh, Dobrý den, já bych vás rád pozdravil a začnu informacemi. Pan Brok, náš předseda, musel jít na schůzku s představiteli ukrajinské opozice, takže uh, on tady nemůže teď dnes předsedat naší schůzi. První bod na programu. Máme to potěšení, že Ano. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku eh, na nepřítomnost pana Broka. Já tedy jsem to pochopil tak, že má soukromé setkání eh, s představiteli ukrajinské opozice nebo doprovází německého Eh, kancléře. Eh, prostě byl bych rád věděl, eh, z jakého titulu se účastní té důležité schůzky. Pane Živěce, já bych velice rád odpověděl na vaši otázku, ale nemám to tady napsáno ve svých podkladech. Můžete se prosím zeptat sekretariátu, aby tuto informaci doplnil, protože já opravdu držím palce pro úspěch mise pana Broka tak já vám přečtu ten zbytek informací, které tady mám napsané na papíře. No, já jsem to měl v úmyslu dočíst, ale Marek se tady pustil. V prosinci jsme schválili nový finanční nástroj a e, protože Eh, jednání eh, trvalo až do poslední chvíle. Eh, naši právníci, jazykovici mohli schválit text až po plenárním zasedání a ne před ním, jak to obvykle bývá. Sekretariát tedy předkládá opravené texty od našich právníků, jazykovědců. Tyto změny samozřejmě nemění obsah dohody, ke které došlo na trialogu text je jazykově i právně e, v pořádku, než bude zveřejněný v úředním věstníku. Sekretariat AFETu se e, podílel na celém procesu a zpravodajové potvrdili, že všechny navržené změny jsou přijatelné. A tedy, e, jak bylo rozhodnuto předsednictvem, nemáte-li námitky, tyto verze jsou schváleny a jsou poslány na plenární zasedání pro stejné schválení. Jak už jsem řekl, máme to potěšení, že tady vítáme mezi námi eh, pana Igora Kormana, který je předsedou Moldavského parlamentu a který eh, bude hovořit o vztazích mezi EU a Moldovou po eh, samitu ve Vilniusu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové výboru pro zahraniční věci, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že mám tuto příležitost hovořit na tomto výboru. A to v kontextu nedávných rozhodnutí Eh, která jsou velice důležitá pro Moldavsko i pro naše společnou budoucnost. Od roku 2009 eh, priority Moldavska v vnitřní i vnější politice eh, se týkaly evropské agendy. Naše země začala jednat s EU o asociační dohodě, včetně CFTA a také o otázce akčního plánu pro usnadnění vizového styku plně jsme odhodláni ubírat se touto cestou, eh, bránit lidská práva a hlavní svobody jako základ pro naše integraci do EU. My jsme plnili naše závazky při eh, uplatňování velmi jasných strukturálních reform a legislativního procesu. Hlavní oblasti zlepšení se týkaly eh, zprávy hranic, eh, přistěhovalectví, veřejného pořádku, justice a také teď s podporou EU v těchto věcech postupujeme. Boj proti korupci také velice pokročil, kdy je tady velice důležitá odpovědnost ze strany eh, žalobců i soudců a také v případě korupce dochází ke konfiskaci majetku. Lidská práva byla velmi zlepšena, zejména je tady, jsou tady ochranné mechanismy, které byly posíleny. A, eh, chceme, aby Moldavsko bylo, žilo v kultuře lidských práv a v kultuře spravedlivé společnosti. Tato reforma i další reformy samozřejmě mají své sociální i finanční náklady. Nové členské státy, které prošly stejnou, stejným postupem, mohou potvrdit, že tato cesta k integraci není vůbec jednoduchá. Pro evropská vláda, a tedy vládní koalice v Moldavsku, eh, čelí řadě výzev. Je tady politická nestabilita, nedostatek zkušeností eh, při vládnutí v koalici, eh, také tady není dostatečný konstruktivní dialog s opozicí a stále pokračují hospodářské i sociální problémy v, této velice složit, v tomto velice složitém regionu. Eh, mnoho těchto výzev přetrvává do dneška. Nicméně tyto výzvy i další problémy nás neodradily, protože my jsme přesvědčeni, že toto je ta správná cesta. Eh, naše aspirování o vstupu do Evropy a o evropské hodnoty, to nám umožnilo vytvořit pro evropskou koalici, udřet si tuto vizi a zůstat jednotní v našem odhodlání pokračovat v modernizaci naší země. Eh, jednání o eh, asociační dohode a také v listopadu jednání eh, o východním partnerství, to je, mm, konstatovalo pokrok, který Moldavsko udělalo. Je, také jsme provedli všechno, co předpisoval plán a mm, Evropská komise to uznala pár dní před summitem ve Vilniusy a proto navrhla, aby bylo moldavským občanům usnadněno začlení do Evropy. Já děkuji Evropské komisi za pomoc a děkuji Evropskému parlamentu za podporu, která umožnila všechny naše reformy. My si uvědomujeme, že tato podpora přichází ve chvíli, kdy Evropská unie sama se snaží čelit vnitřním výzvám. Vážení kolegové, rok 2014 je klíčový pro naše zemi. Musíme vidět výsledky Eh, posledních čtyř let našeho proevropského snažení. Protože, jak eh, je řečeno, eh, demokracie nakonec budou soudit především občané při volbách. Má to velikou praktickou, praktický význam, když provádíme modernizační reformy. Proto by bylo velmi symbolické, kdyby byly zrušeny vízové povinnosti pro naše občany v rámci EU. Můžeme se podívat na zkušenosti dalších východo- či středoevropských eh, zemí, eh, kde usnadnění vizového styku opravdu velice podsílilo pro evropské směřování. to usnadnění vizového styku je velice důležité pro začlenění Moldavska do evropské rodiny. Já bych chtěl poděkovat AFETu a také eh, výboru LIBE za to, že uznali, že mm, Moldavsko splnilo podmínky pro eh, usnadnění vizového styku a eh, že by bylo možné usnadnit cestování pro naše občany po Evropě. Samozřejmě, že je také důležité pracovat se všemi členy Evropského parlamentu. Proto jsem jsem tady a e, počítáme s vaší podporou. E, věříme, že Evropský parlament a Rada velmi brzy přinesou pozitivní rozhodnutí. Nejbližší e, budoucnost Moldovska znamená také podpis asociační dohody a dohody CFT. To bude ratifikováno v našem parlamentu ještě předtím, než v listopadu proběhnou v Moldavsku volby. Eh, příprava na podepsání eh, asociační dohody vyžaduje ještě další úsilí z naší strany. My budeme v reformách pokračovat. Než také bude ještě schválena agenda spolupráce s EU, vypracujeme národní akční plán pro provádění dohody a budeme jeho etapy také provádět eh, také spolupráce s národními CSO je zapotřebí to pomůže zajistit eh, dobrý dialog v naší zemi, ve kterém se budou naše občané cítit zaangažováni. Výhody integrace do EU, výhody asociační eh, dohody eh, CFGA a další budou přinášet materiální výhody pro naše občany. To jsou výhody, eh, na které bude možné reagovat velmi pozitivně a překonáme tím naši politickou izolaci. Konstruktivní dialog a konkrétní iniciativy pro stanovení eh, zvládnutelných eh, řešení posílí tyto výhody. A já chci zdůraznit velkou podporu usnesení Evropského parlamentu, které hovoří o e, porušování práva na vzdělání u dětí v e, zadněstří e, při použití konkrétní abecedy. Evropský parlament nedávno projevil velkou citlivost pro situaci Moldavska a plně liberalizoval dovoz vína z Moldavska do EU. Tato solidarita je obzvláště důležitá vzhledem k tomu, že Ruská federace Eh, zůstává stále uzavřena pro dovoz eh, moldavského vína. My doufáme, že EU bude mít stejný přístup i pro další oblasti, jako je ovoce, zelenina, aby bylo možné pomoci našemu zemědělství a takému zpracovatelskému průmyslu, čímž budeme moci být konkurenceschopní. A teď dovolte, abych se věnoval otázce ekonomicko-politických vztahů s našimi tradičními východními partnery. Jako každý nezávislý stát, také Moldavsko eh, samozřejmě je zodpovědné za svá rozhodnutí a to tak, aby tato rozhodnutí byla výhodná pro naše občany. Naše rozhodnutí pokračovat eh, ve vývoji v evropským směrem není jen otázka nějakého politického rozhodnutí, je to otázka eh, volby modernizace a samozřejmě eh, máme také eh, další vazby s SNS. Přejeme si, aby to byly dobří eh, rozvinutí sousedé. Vážení přátelé, my se snažíme posílit vztahy s EU, abychom zlepšili život Moldavanů, abychom je přivedli do evropské rodiny. Přestože tady jsou síly, které se snaží zablokovat tento směr, naše vládní koalice je pevně odhodlána, že zajistí politickou stabilitu a bude pokračovat na cestě do Evropy. Pro nás tady není vůbec otázka možného návratu v politických podmínkách spoleháme na podporu našich přátel a našich partnerů Chceme také zdůraznit, že aktivní spolupráce je velice důležitá, aby tato evropská perspektiva pro Moldavsko se stala realitou. Ještě jednou vám chci poděkovat za podporu a také za to, že jste mi dali možnost eh, podělit se s vámi o tyto myšlenky. Very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vaše odhodlání a odhodlání vaší země je přesně to, co od vás očekáváme, protože my také investujeme ve vaší zemi. A proto bychom uvítali, kdyby vaše země pokračovala důrazně na cestě, na kterou se pustila. Co se týče otázky vína, tak eh, jeden náš hokejista řekl, když chcete prodávat víno v Evropě, tak ho budou italští a francouzští vinaři vylévat, protože budou tvrdit, že to je špatné víno. Oni se o to budou pokoušet právě proto, že to víno je kvalitní a představuje pro ně konkurenta. Ale to je taková hokejová logika a vyzvu pana Gráma Vacna, aby se ujal slova, je to zpravodaj pro Moldavsko. Děkuji, pane předsedo a já chci přivítat přítomnost předsedy mezi námi. Je to dobrá příležitost pro aktualizaci toho, co probíhá v Moldavsku. Pane předsedo, vy jste zmínil, že nedávna nadcházející rozhoda, rozhodnutí pomohla a já jsem byl rád, že jsem se mohl zúčastnit hlasování v našem výboru pro spravedlnost a vnitřní věci, pokud jde o zjednodušení vízového režimu a nyní to bude tedy předloženo plénu a bude to předloženo ke schválení, tedy pokud jde o zjednodušení vízového režimu s Moldavskem. Chci se vás zeptat, zda byste rozvinul dvě nebo tři oblasti, kterých jste se dotknul ve svém vystoupení. Vy jste uvedl, a to se mi zdálo zajímavé, že reformy, které probíhají ze strany vlády, rozvinou kulturu lidských práv. Věřím, že tomu tak bude. Ale chci se zeptat, zda vláda, kromě těch reform, které provádí, zda také chce provést reformy v oblasti školství a vzdělávání, zda chce využít kulturní politiku a dalších oblastí, společenského vlivu, které by přispěly právě k vyvinutí té kultury lidských práv, protože je, mám takovou zkušenost, aspoň někteří z nás, že taková kultura se prosazuje dlouhodobě a veřejné postoje někdy zaostávají za oficiálním či legislativním vývojem. A mě by zajímalo, zda nám můžete říci, jak se na ten proces díváte a k jakému pokroku tedy došlo tímto směrem. A chci se vás také zeptat na otázku, které jste se dotknul a náš parlament se k tomu také vyjádřil zcela nedávno. To je otázka postavení škol v Podněstří, kde se vyučuje latinko. Nejde jenom o Evropskou unii, ale o BSE a další, kteří se snažili, aby tyto školy mohly pokračovat ve vzdělávání bez problémů ze strany uh, úřadu v Tiraspolu. A já bych od vás uvítal, zda došlo k nějakému pokroku v této oblasti a také bych uvítal, kdyby jste mohl zmínit Gagauzi. My jsme byli znepokojeni vývojem v této části země a myslíme si, že cizí mocnost může být zatím vývojem. A chtěli bychom tedy od vás slyšet eh, více podrobností. Možná se omezím na tyto dotazy a kolegové asi by chtěli položit ještě další otázky. Děkuji, pane Gereme, pan Kirilov. Já nevím, zda by nechtěl nejdřív někdo za komisi vystoupit. Je to někdo, kdo zastupuje Evropskou komisi? Koho bychom měli vyslechnout jako prvního? Ne, nikoli. No, já myslím, že by bylo hezké, kdyby v těchto případech tu také byla zastoupena komisa, bych nás mohla seznámit se svým názorem. Já vítám přítomnost eh, předsedy parlamentu a samozřejmě si také myslím, že to správně naplánovat, když vyslechneme, jaká je situace v Moldavsku a v Gruzii. A tak nějak mám pocit, že díky veškerému neklidu na Ukrajině, tak zapomínáme na to, že u těchto dvou zemí máme jasné priority. Tedy udělat všem proto, abychom pomohli. A pokud eh, na tyto priority, tyto priority ztratíme ze zřetele, aby to byl vážný omyl. A potom bychom museli udělat místo pro pochybnosti a spekulace a bylo by to velmi špatné pro zahraniční politiku Unie. Měli bychom být eh, trošku aktivnější, měli bychom o tom mluvit s komisí a měli bychom se snažit o konkrétní kroky. A řekl bych eh, až úplně naléhavé kroky, protože někdy jsme příliš pomalí a takový hbitý přístup pro úspěch těchto kroků je klíčový. Já bych chtěl uvést, že naše pomoc by se neměla čistě soustředit jako na věci, jako je dovoz vína. Hovoříme o modernizaci, hovoříme o skutečném akčním plánu, a já jsem si jist, že tyto aktivity budou zde v parlamentu velmi podpořeny. Ale musíme se také držet těch, těch rychlých kroků, které navrhuje komise. Protože nejde jenom o víno. Ekonomika, my jsme zatím neslyšeli nějaké kvalitní zhodnocení negativního vývoje ekonomiky po tomto procesu, který zde nastal. A měli bychom se měli mnohem více ze široka na to podívat, než čistě skrze vinařství. Já mám často informace například o bulharském etniku, které žije v Moldavsku, které se zabývá zejména zemědělstvím, potravinářstvím, zpracováním ovoce, zeleniny a také samozřejmě vína. A ta atmosféra je taková, že vlastně na tom posledním vývoji prodělávají. Takže čist, čist, čistě z ekonomických důvodů si myslí, že celní unie by byla možná lepší cestou. Snažím se to vysvětlit a měli bychom ukázat, že tito lidé by měli skutečně měli mít určitý výhled. Měli by vidět, kam směřují, protože to je jejich osud a Měli bychom se na to dívat naprosto realisticky. Takže konec konců nejde jenom o bezvizový režim. Je důležité, aby ten proces pokračoval rychle, ale obecně vzato. Já bych uvítal, kdybychom v tomto výboru na, na to navázali. A abychom měli skutečně kvalitní diskusy za účasti všech kolegů. A já bych řekl, že je to kriticky významná diskuse týkající se těchto dvou zemí. Tedy čeho chceme dosáhnout a co by se mělo stát, než se rozpustí parlament, tedy kam směřujeme vlastně, než nastane duben, Na, protože potom bude určité vakuum, které nebudeme kontrolovat a nebudeme schopni to ovlivňovat. Děkuji mnohokrát, pane Kirilové. A nyní paní Ždanoka. Děkuji. Jsem zde. Jako místo předsedkyně delegace pro vztahy s Moldavskem chci vám poděkovat za tu snahu a za to úsilí, o kterém jste zde hovořil. Ve všech oblast, oblastech eh, veřejného života, v oblasti práva. A má otázka se týká boje s korupcí, o kterém jste hovořil. My víme, že to byl důvod pádu minulých vlád. A co se stalo potom? Došlo k nějakému posunu v legislativě, například pro zabránění střetu zájmu v oblasti ve, soukromého veřejného života, protože tak tomu bylo právě u, toho, u té minulé vlády. Nechci opakovat otázky kolegů, ale také mě zajímá slyšet o tom, jaký máte názor na Gagauzi a na referendum. Eh, jako členka výboru LIBE jsem s Čínovou zpravodajkou zelených pro vízové otázky a, a já jsem s Čínovou zpravodajkou pro nařízení 539 a my plně podporujeme směřování Moldavska k příloze 1, tedy k bezvízovému režimu s Evropskou unii. Ale vy víte, že předpokladem pro to eh, jsou tedy určité parametrické zprávy a moje kolegyně navštívila Moldavsko a pokud vím, byla tam o víkendu a otázkou je, jak rychle tedy biometrické pasy budou moci být zavedeny, zejména také pro obyvatele Podněstří. Vyskytují se problémy s distribucí těch biometrických pasů, nebo ne? Je to tak? Děkuji. Pan Krasdorfer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem také velice potěšen, pane předsedo, že dnes mezi nás, jsem mezi nás přišel, protože eh, se, mám proto pochopení, že hovořit teda také německy a pokusím se hovořit nepříliš silným eh, dialektem. Zažili jsme velkou finanční a hospodářskou krizi eh, zasáhla eh, tragicky celou řadu evropských států a e, firem. A jde o to, že bychom měli, nemáme dosti financí na to, abychom v ostatních státech silně investovali. Peníze chybějí všude, především když se podíváme na sociální a hospodářské problémy v některých státech Evropské unie. Má otázka se zaprvé týká tohoto, jak silně se projevila finanční krize ve vaší zemi. Jaká opatření se u vás podnikla pro podchycení této krize? To je jeden bod. A pak eh, mám ten pocit, že už stojíme před dalším krešem, kdy se podíváme na mezinárodní aktivity některých bank a eh, firem. Je to velice důležité, že dojde ke zjednodušení vízového režimu, ale nyní, když se podíváme na tendence v Evropě pro renacionalizaci a um, ohraničení se vůči ostatním, tak je to špatné. Ti, co jsou, podnikají různé zločinecké akce, ty vždycky najdou nějakou cestu. Ovšem ti, kteří chtějí studovat, chtějí výměnu názoru, chtějí pracovat, právě ti to mají eh, problémy se někam dostat. A to je ten problém, který vznik budeme mít nyní také v letošním roce 25. května v Evropské unii. Otázka týkající se vzdělávacího systému. Vy jste byl delší dobu u nás v Bavorsku. Víte, že v Německu existuje duální způsob profesní přípravy. A nevím, jak vypadají vzdělávací systémy pro různé profese pro mladé lidi ve vaší zemi. Jedna věc je důležitá, abychom také na mezinárodních trzích obstáli právě v Evropské unii, aby tekly investice do průmyslu, do obchodu, tak potřebují kvalifikovat kvalifikované pracovníky v samotné zemi. A zajímalo by mě, jaké kroky se u vás podnikají v tomto směru a jakou spolupráci v této oblasti eh, očekáváte od Evropské unie právě v oblasti vzdělávání. Děkuji. Mr. Vuljanic, Děkuji, pan Voljanič. Děkuji za stručný a mm, zajímavý příspěvek o situaci v Moldavsku. Já jsem určitě pro rozšíření a politika rozšíření je nejdůležitější evropskou politikou. A Evropa nebude fungovat jako Unie, dokud nebude zahrnovat všechny země, které se chtějí připojit. A vy se připojit chcete zcela evidentně. Řekl jste, že není cesty zpátky. A já to rád slyším, pokud není cesty zpátky, tak je cesta ku předu. A já si skutečně myslím, že Moldavsko bude úspěšné na této cestě. Já bych eh, chtěl položit dvě otázky. A pochopitelně tlak z východu, z Ruska. Vy jste zmínil velmi mírně tu situaci u vývozu vína ale předpokládám, že tu jsou ještě další oblasti, kde je ten tlak cítit a chci, eh, chci se zeptat, jak se na to díváte, jak to pocitujete a jak je obecný postoj tedy obyvatel vaší země vůči tomuto tlaku. A obvykle moje otázka je o, na privatizaci. Já jsem obvykle proti privatizaci v přistupujících zemích z dobrých důvodů dokud není země zcela politicky stabilizovaná, eh, privatizace obvykle má za následek eh, příšerné případy korupce a všeho dalšího. A jaká je situace u vás a jak se na to díváte? Jak se díváte na tu snahu všechno velmi rychle privatizovat? Děkuji. Pane předsedo, teď je to na vás. Děkuji mnohokrát, milí kolegové, za váš zájem, za vaše otázky. Pane Vocne, chci vám zejména poděkovat za vaše trvalé úsilí o podporu Moldavska v různých věcech zde v parlamentu. Položil jste tři otázky. Za prvé, pokud jde o význam vzdělávání a kultury nemohu než souhlasit zcela s vámi a pokud jde o investice do kultury a školství, ale procházíme obtížnou dobou. A je to obtížný proces optimalizace školství a škol v Moldavsku za poslední tři roky. Probíhají těžké rozhovory a ne vždy, bohužel, jsme schopni nalézt optimální řešení. A proto někteří jsou nespokojení s tím, jak to probíhá. Avšak eh, budeme pokračovat, protože samozřejmě diskuse o tom, o lidských právech a o evropské budoucnosti Moldavska není možná, pokud eh, nebudeme věnovat dostatečnou pozornost tak důležité oblasti. A situace v Podněstří to není jenom otázka moldavských škol. Bohužel jsme svědky v poslední době i dalších provokací ze strany podněsterských orgánů. Týká se to nedávného zatčení ředitele moldavské školy v eh, Podněstří a je to také tedy ultimátum z, ke stažení moldavské policie z Bender City, z města Bender. Tedy tato politika nám nepomáhá k konstruktivnímu dialogu s úřady v Tiraspolu. A dobrou zprávou je, že jednáme ve formátu 5 plus 2 a věříme, že další jednání proběhne v únoru ve Vídni. A je to vhodný formát pro diskuse o těchto otázkách. A špatnou zprávou je, že zatím nedochází k pokroku v jednání, protože neradi jednají o takzvaném politickém řešení konfliktu. A hovoří o specifických technických problémech, jako jsou školy v Podněstří a podobně. Ale v této situaci si myslím, že správným postojem moldavských úřadů je být konstruktivní a ne nemít tedy kritický postoj a my si velmi vážíme toho, že dostáváme podporu od Evropské unie a dalších partnerů, kteří se podílejí na procesu jednání. Gagausko. Já jsem nezmínil ve svém vystoupení vývoj v Gagausku, máte pravdu. Velmi rád e, se vyjádřím k současné situaci v tomto regionu Moldavska. Zde je několik problémů z minulosti. Úřady v Komradu což je hlavní město Gagauské autonomní republiky, mají několik eh, stížností týkajících se vztahu s ústředními orgány a také zaznívají stížnosti týkající se moldavské legislativy, speciál, specifického statutu Gagauské autonomní republiky. A komunisté také byli 8 let u moci a nepodařilo se jim věnovat dostatečnou pozornost eh, v této části země. A dnes ta situace je taková, ta situace, o té situaci se mluví, protože se budou konat v Moldavsku parlamentní volby v listopadu a i zástupci autonomní vlády budou mít volby, budou volit Baškán tedy za rok. A je to také zájem některých tedy celonárodních stran o, o politické hry v této samostatné oblasti. Teď hovoříme o takzvaném referendu, které proběhlo v Gagauzi před několika lety. A samozřejmě můžeme říci, že to referendum bylo protizákonné, protože nebylo v souladu se zákonem a není v souladu s ustanovením ústřední volební komise Moldavska. Ale v tomto případě jsme rozhodli, že nebudeme provokovat a budeme se snažit o konstruktivní dialog já osobně a pan premiér jsme navštívili Gagausko, jednali jsme se všemi orgány autonomní republiky a snažili jsme se vytvořit eh, zvláštní komisi a parlament, který, kde bychom chtěli jednat o legislativních aspektech a dalších otázkách. A vláda se bude také zabývat něčím podobným, bude s nimi jednat o rozvoji té autonomní republiky v období následujících čtyř let. A myslíme si, že je to správná cesta snažit se o kontakt, o komunikaci a postupně problémy řešit. A věříme, že takový přístup ústředních orgánů bude vítán i v té autonomní oblasti. Pan Kirilov se dotkl otázky situace na Ukrajině. Já bych chtěl za sebe zmínit, že Ukrajina je velmi významnou zemí pro nás. Je to naše sousední země a je to velmi významný obchodní a ekonomický partner Moldavské a jsme znepokojeni situací na Ukrajině. A jenom věříme, že snaha Evropské unie dalších subjektů přinese stabilizaci situace na Ukrajině. A věříme, že Ukrajina bude i nadále pokračovat na demokratické cestě a lidé mají možnost se rozhodnout o své budoucnosti a v našem případě je to důrazný závazek, kdy dostáváme podporu od našich občanů a budeme pokračovat na proevropské cestě. Máte pravdu, pane Kirilové, že jde o to, kdy se vyřeší otázka s vínem. A Evropský parlament a zareagoval na tuto politiku. my si vážíme tohoto zákroku. A máte pravdu, že se připravujeme na podpis asociační dohody, zejména vytvoření zóny volného obchodu a já jsem zmínil, že nebudeme čekat na podpis. Po, po, po přijetí eh, asociačního programu budeme realizovat tento plán, budeme realizovat tedy tu asociační dohodu a velmi si vážíme toho, že je zde možnost se připojit například k evropským zemědělským programům a programům pro regionální rozvoj v Evropě. A to nám umožní to umožní našim výrobcům v zemědělství v Moldavsku mít přístup k evropským fondům. Tedy umožním to připravit se k větší konkurenceschopnosti a asociační dohoda, dohoda o volném obchodu jsou ve prospěch Moldavska, protože jde o asymetrické dohody. A tudíž eh, citlivé oblasti, kde máme 7, 8, 9, 10 let na přípravu našich citlivých oblastí, tak, aby naši producenti byli schopni konkurovat. A současně vyvážíme téměř 50 našeho zboží na trh Evropské unie. A jsme si jisti, že asociační dohoda nám umožní zvýšit vývoz našeho zboží na evropský trh. A samozřejmě také velmi věříme, že to, že budou nastávat další problémy v roce 2014. Nemůžeme vyloučit, že se objeví další zranitelné stránky, ale věříme, že Evropská unie bude reagovat velmi rychle a podpoří Moldavsko. Paní Ždanoko, paní Ždanoko se ptala na boj s korupcí. Je to velmi důležitá otázka v Moldavsku reforma justice a boj s korupcí. V loňském roce v prosinci jsme schválili v parlamentu balíček zákonů týkající se reformy justice a boje proti korupci. A existují různé změny naše legislativy, pokud jde o integritu soudců. Týká se to také trestní odpovědnosti soudců. A na druhé straně jsme se rozhodli zvýšit platy soudců. Není to pozitivní rozhodnutí pro občany, či oni nedokážou pochopit, proč bychom měli začít od soudců. Ale není jiná cesta a po konzultacích s mezinárodními experty jsme se proto rozhodli. A dnes se správné kvalitní zákony jedna věc, ale jejich uvádění v život je věc druhá. A proto na to chceme soustředit pozornost. A také jsme začali reformu úřadu veřejného žalobce. A v parlamentu máme pracovní skupinu, která rozvíjí tento koncept a zde máme i podporu Benátské komise a v následujících měsících schválíme další zákony, které se týkají tedy reformy úřadu veřejného žalobce. Došlo ke konsolidaci v loňském roce eh, Národního protikorupčního centra. Je to velmi důležitá věc. Vytváříme Národní výbor pro integritu a tato komise řeší za pomoci významných představitelů a členů vlády tyto otázky a my eh, chceme podpořit tuto Národní komisi, abychom nezačínali od běžných občanů, ale začínáme na té nejvyšší úrovni, od nejvyšších představitelů. Biometrické pasy a zjednodušení víz nové problematiky. Já vás ujišťuji, že jsme stoprocentně připraveni. Naše úřady jsou schopni zajistit pro všechny občany biometrické pasy. A řada občanů už má biometrický pas a už jich vydáváme asi 15 tisíc eh, měsíčně. Pokud to bude nutné, tak eh, to zajistíme i pro občany Podněstří. A hodnotící komise z Evropské unie navštívila Moldavsko a také mají jasné důkazy, že naše orgány jsou připraveny. Pan Krojso Dorfer. Vy jste se ptal na finanční krizi v roce 2008 a jak tato krize eh, se eh, dotkla Moldavska, právě jak to vypadá v poslední době u nás. Vy víte, že tehdy ta první vlna finanční krize v roce 2018 se eh, nepotrefila. Ehm, Moldavsko nebylo tak aktivní v, té, v těch obchodech s nemovitostmi a tak dále a ta druhá vlna ovšem přišla velmi silně. To bylo v roce 2009, eh, kdy jsme měli také eh, volby do parlamentu a to byly dvakrát celkem v tom roce výsledky naší e, vlády pro evropské vypadalo tak, že jsme to zvládli potom v roce 2010 situaci stabilizovat. Samozřejmě velice úzce spolupracujeme s Mezinárodním měnovým fondem a také s Evropskou unii. Máme v poslední době v této oblasti problémy a také zde v parlamentu. Je to aktuální téma, protože všichni připravujeme všechny nutné kroky, eh, které je třeba udělat v oblasti změny legislativy, abychom právě ten finanční a bankovní sektor zestabilizovali a skonzolidovali. To je důležité téma. Naší výhodou je, že máme Eh, velmi úzký kontakt s Mezinárodním měnovým fondem a s ostatními finančními partnery, eh, kteří nás podporují eh, svými expertizami. Zmínil jste se také o tom, že liberalizace a eh, aktivity v Rusku eh, také způsobují určité obavy eh, zde v Evropě. Víte, že mnoho Moldavanů, kteří chtěli, již opustili Moldavsko. A samozřejmě naši občané vědí, že uvolnění vízového režimu nám umožní pohybovat se volně víte dobře, že komunikujeme s našimi občany a víte, že je to psychologicky velice silný argument. Samozřejmě naším cílem je, abychom pro naše občany vytvořili dobré pracovní podmínky u nás doma. Máme dobré příklady. To byla vaše třetí otázka. V poslední době jsme získali velice seriózní investory do naší země a také z Bavorska. Například Rexelmeier, ten je u nás velice aktivní. Kromě toho máme také eh, volnou hospodářskou zónu, svobodnou zónu obchodu a tam přicházejí eh, další investoři. Z Německa eh, přijde brzy také EONY, což je velice důležitá společnost pro nás a vytváří se pro naše občany tisícovky nových pracovních příležitostí. Velice doufáme, že asociační dohoda a dohoda o volném obchodu na, dá zelené světlo pro další investory. Velice dobře chápeme, že to je že je nutné mít dobré obchodní klima, dobrou legislativu, abychom mohli přilákat více investic. A tím můžeme zastavit ten proces toho, že odcházejí naši občané do zahraničí. Naším cílem je, aby ti, co odešli, se opět vrátili. Spolupracujeme s Evropskou unii. Eh, máme takzvané partnerství mobility. Funguje postupně a už z toho máme dobré výsledky. Ještě dvě poslední otázky. Ty se týkaly našich vztahů eh, s Ruskem. Ptal jste se na vztahy s Ruskem. Rád bych řekl, že Rusko je samozřejmě velice důležitým partnerem pro naši zemi. Vyvážíme 20 našeho zboží na ruský trh, dovážíme 100% ruského plynu. Máme 100 tisíc eh, migrantů, tedy eh, Moldavanů, kteří jsou v Ruské federaci. A Rusko je samozřejmě velice důležitým politickým eh, aktérem, subjektem, který také jedná o vyřešení konfliktu v Podněstří. Jak jsem uvedl Máme zájem udržet dialog s Ruskem, s Moskvou a myslíme, že naše rozhodnutí rozvíjet naši zemi podle evropského modelu by nemělo být v rozporu s naší spoluprací s východními partnery, včetně Ruska. Když s nimi diskutujeme, eh, nemohou s tím nesouhlasit. Já sám jsem eh, diskutoval s kolegy z Ruské státní dumy a oni samozřejmě nemohou eh, nesouhlasit a také říkají, že to je rozhodnutím Moldavska. Na, druhé strany, na, druhé, na druhou stranu nemůžeme být nepřipraveni na možný negativní vývoj během tohoto roku. A to, že až do posud jsme například nemohli vyvážet naše vína a že jsme loni ztratili více než 20 milionů dolarů, já tedy doufám, že taková eh, překvapení nebudeme mít v roce 2014 u čerstvého ovoce a zeleniny, protože my vyvážíme 80 čerstvého ovoce a zeleniny na ruský trh. Budeme v dialogu pokračovat. Samozřejmě je tady geopolitická geopolitické soupeření v tomto regionu, to je pochopitelné, ale my se budeme snažit mít tak konstruktivní postoj, jak jsem již uvedl, i když jsou určité problémy, já doufám, že budeme schopni je překonat. A že v tomto budeme také moci počítat s vaší podporou a s podporou Evropské unie. Tak vypadá situace. A ještě tady byla otázka o privatizaci v Moldavsku. Tady bych vás chtěl stručně informovat, že ten proces privatizace probíhá u nás a více než 90 je již privatizováno. Máme sice ještě některé velké státní podniky v Moldavsku a vedeme diskuse o tom, zda eh, by se mělo pokračovat v privatizačním procesu. Ono je to před volbami eh, těžké eh, to prostředí není nejpozitivnější pro konečné rozhodnutí. Ale jak říkám, víš, více než 90% je privatizováno a tady mohu říci, že Moldavsko je na dobré cestě eh, směrem k volnému trhu. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte a jak vidíte, naši kolegové měli mnoho otázek, mnoho z nich se týkalo konkrétních problémů. Já vám děkuji za odpovědi a dovolte, abych vás ujistil, že budeme i nadále podporovat vaše úsilí, tedy zde u nás v parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Velice vám chci poděkovat za váš zájem a chtěl bych vám popřát také hodně úspěchu v těch velmi důležitých volbách, které vás čekají. Doufám, že po listopadu se potom opět sejdeme a že eh, budeme mít velmi proevropský Evropský parlament a také velmi proevropskou vládu v Moldavsku. Děkuji.

<clears throat> Děkuji vám. Budeme pokračovat v našem dnešním zasedání. Mám to potěšení, že mohu mezi námi přivítat paní Maju Pančekidze, gruzínskou ministrini zahraničí. Přichází ze země, která je velmi oddána euroatlantické integraci a také je na cestě splnění podmínek. Já bych rád eh, vyzval vaše excelenci, abyste zhruba 10-15 minut eh, hovořila a pak jistě budou tady eh, otázky od našich kolegů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, vážení přátelé. Jsem velice ráda, že mohu hovořit zde ve výboru AFET v Evropském parlamentu. Děkuji, že jste mi dali tuto jedinečnou možnost hovořit tady dnes o vyhlídkách a výzvách Gruzie z hlediska cesty k evropské integraci. Už od začátku bych chtěla eh, říci, že tady děkujeme za velkou podporu Evropského parlamentu Gruzii a směřování eh, do Evropy. Eh, odhodlání každého z vás, odhodlání celého Evropského parlamentu jako celku, Eh, umožnilo tak úspěšnou spolupráci. Mohu vás ujistit, že všechny vaše, všechna vaše doporučení a všechny vaše rady jsou velmi důležité pro naši zemi, která se snaží vytvořit skutečně evropskou demokracii a eh, také eh, najít své místo v evropské rodině. Lisabonská smlouva přinesla celou řadu důležitých změn v EU, včetně a, Eh, důležitých změn pro Evropský parlament. Jehož hlas je nyní mnohem silnější díky vyšším pravomocím a díky eh, důležitější úloze v celé architektuře EU. To máme na mysli a obracíme se na vás jako na přátele a děkujeme vám za úsilí eh, ve prospěch Gruzie a jejího směřování do Evropy. Vítáme každou příležitost vést otevřený dialog s vámi v EP o všech aspektech vztahů mezi EU a Gruzii. A nyní dovolte, abych eh, vás eh, abych vám prezentovala program gruzínské vlády eh, abych vás informovala o cestě do Evropy, ale také o situaci u nás. Budu také hovořit o velkých výzvách po summitu ve Vilniusu a o vnějších faktorech. A na závěr bych vám ráda předložila očekávání Gruzie na rok 2015 a to na eh, summit eh, v roce 2015 v Rize. Dovolte, abych především rovnou řekla, že integrace euroatlantické dimenzi je velice důležitá pro zahraniční i domácí politiku Gruzie. Je to myšlenka, kterou podporuje obyvatelstvo Gruzie a všechny velké politické strany. Výsledek Eh, voleb v říjnu 2013, tedy prezidentských voleb, ukázalo zcela jasně, že lid Gruzie aspiruje na cestu do Evropy. My si také plně uvědomujeme, že evropská integrace je neustálý vnitřní proces, který zahrnuje dalekosáhlé reformy. Od října 2012, kdy eh, vláda přišla k moci, začala hned eh, uplatňovat klíčové hospodářské i politické reformy, které mají posílit demokracii, vládní stát, soudní nezávislost, lidská práva a základní svobody, eh, podporovat podnikání a také sociální reformy. Rok 2013 byl rokem celé řady velmi důležitých eh, aspektů. Abych to řekla stručně, dovolte, abych zmínila hlavní výsledky v naší domácí politice. Za prvé, gruzinská demokracie dosáhla další e, fáze konsolidace. Říjnové prezidentské volby byly sledovány eh, pozorovateli a kromě eh, toho Gruzinci jasně ukázali, že nebudou to už tolerovat žádnou, žádný odklon od demokratické cesty. A já jsem přesvědčena, že to je asi to nejdůležitější. Další důležitý bod demokratické konsolidace v Gruzii eh, to eh, je eh, demokratičtější systém mezi, ve vyvážení mezi výkonou a legislativní moci. Část pravomocí byla přesunuta od výkonné moci do parlamentu. Dále je vyvíjeno úsilí proto, abychom zajistili skutečnou nezávislost soudnictví. Soudy si získávají respekt a důvěru lidí. Vzdělovací prostředky v Gruzii jsou stejně eh, nezávislé a nejsou pod politickým tlakem jako kdekoliv jinde eh, v Evropě. Eh, také lidská práva, včetně práv menšin, jsou našimi priority, prioritami. Strategie pro lidská práva byla nedávno veřejně prezentována a také má být schválena tento týden vládou. V tomto rámci jsme velice vděční za velký přínos poradce EU pro lidská práva a menšiny Tomase Amamberta. V neposlední řadě je Gruzie zemí, kde podnikání je jednoduché, snadné a podniky opravdu fungují v konkurenceschopném prostředí. Mají záruky eh, soukromého vlastnictví. I přes velké výzvy v oblasti ekonomicky eh, zdvojnásobila se sociální pomoc eh, zdravotní pojištění je plně zavedeno a pracovní právo odpovídá normám eh, MOP. Vycházíme ze strategie 2020 pro sociálně-ekonomický rozvoj. To je, že máme z dlouhodobého hlediska za cíl eh, zahrnující trvale udržitelný rozvoj Gruzie. Naše ekonomika v roce 2014 má růst podle předpovědí o 5 až 6 eh, Vláda se opírá o evropské tužby našeho lidu a právě proto bylo možné v roce 2013 zaznamenat celou řadu úspěchů. Eh, především na samitu ve Vilniusu jsme dosáhli asociační dohody s velice všeobsáhlou dohodou o obchodních vztazích, což je novou kapitolou v našich vztazích. Považujeme tuto dohodu za velice důležitou po po naší země. Snažíme se také, aby eh, tady byly výhledy pro bezprecedentní ekonomické začlenění do EU. Efektivnost eh, v Gruzii se tím zvyšuje, protože se otvírají nové příležitosti pro podniky. Očekávám, že ta, tyto nové reality budou náležitě využity eh, gruzínskými i zahraničními podnikateli. Další důležitý výsledek samitu ve Vilniusy bylo pod, byl podpis eh, Eh, účasti Gruzie do krizových operací. To je velice silný signál, protože se takto můžeme připojit k evropským partnerům ve velice důležitých civilních i vojenských eh, akcích, eh, které povedou k tomu, že Gruzie bude nejen příjemcem, ale také přispěvatelem jako spolehlivý partner ke všem evropským snahám celosvětově vytvořit mír a bezpečnost. Zaznamenali jsme velký pokrok k dokončení eh, první legislativní fáze pro eh, realizaci akčního plánu v oblasti víz. To bylo velmi pozitivně oceněno komisí. Posílit mobilitu zavezením bezvizového režimu eh, se musí stát prvním důležitým viditelným výsledkem tohoto procesu pro běžné občany Gruzie. Moje vláda je tedy eh, odhodlána neváhat eh, a maximálně usilovat o dosažení tohoto cíle na samitu v Rize. Eh, možnosti, které skýtá summit ve Vilniusu, jdou ruku v ruce také s určitými významy. První prioritou pro Gruzii je podepsat asociační dohodu EU Gruzie co nejdříve. Vítáme to, že EU je připravena vyvinout veškeré úsilí, aby e, podpis této dohody e, byl ještě před podzimem. Z naší strany děláme vše, co je potřebné, aby to bylo možné. Za druhé, více než kdy jindy jsme odhodláni e, tyto závazky realizovat v konkrétní politice pro prospěch našich obyvatel. Zintenzivnili jsme reformní úsilí, abychom připravili základ pro provádění asociační dohody což je další složitý proces. A za třetí, nové reality, které otvírá eh, podpis a také mm, prozatímní uplatnění dohody, eh, vyžadují eh, složité a náročné reformy, ke kterým se Gruzie zavázala a začala je také již uplatňovat eh, tak, jak to vyžadují závazky asociační dohody. Jsme také připraveni eh, finalizovat asociační agendu. Věříme, že naše úsilí bude mít podporu Evropské unie, tak jak to odpovídá principům více za více. Z tohoto hlediska bych ráda přivítala nedávné prohlášení komisaře Štefana Fileho na Mnichovské eh, bezpečnostní konferenci. Evropská perspektiva a to je to světelko na konci tunelu. A, jak řekl komisař, to je opravdu velice důležitý katalyzátor pro provádění změn a mělo by se otevřít pro všechny tyto partnerské země, včetně Gruzie. Náš závazek je zcela jasný. Chceme prokázat pokrok na cestě modernizace a po evropštění eh, naší země a věříme, že eh, také EU uzná Eh, tuto evropskou budoucnost mé země. Stejně tak jako eh, dalším východoevropským zemím v tomto partnerství. Vážení přátelé, toto je období, kdy potřebujeme vaši solidaritu a vaši podporu více než kdy jindy, vzhledem k vnějším faktorům. Eh, řada východoevropských partnerů, včetně Gruzie, čelí věc stále většímu tlaku ze strany Ruské federace, a to zejména v posledních měsících kdy Rusko se snaží, aby tyto země přehodnotily své evropské směřování. Náš parlament byl jeden z prvních, kdo odsoudil tlak Ruska v této směry. V 13. září 2013 to tak učinil ve svém usnesení a zopakoval své obavy v této věci i v celé řadě dalších usneseních. Nemáme žádné iluze Eh, že by nemohly být i provokativní akce ze strany Ruska, včetně období těsně před podpisem asociační dohody. Nicméně budeme obezřetní, abychom zabránili případné eskalaci, která by mohla zabránit podpisu nebo provádění dohody. Jsme připraveni odolat jakémukoliv tlaku. Protože to, co je v sázce, to není jen jedna mezinárodní dohoda. To je přímo evropská budoucnost eh, Gruzie. Současně by bylo dobré poučit se z nedávního vývoje v regionu východního sousedství. Evropská unie by měla využít veškerou svou sílu, aby zabránila takovým zásahům ze strany třetích eh, zemí vůči východoevropským partnerům. Musíme spojit své úsilí, formulovat společnou pozici a e, dosáhnout e, toho, aby tady nevznikaly nějaké donucovací akce vůči východním partnerům. To je přece velice důležitý aspekt principu nezasahování, nevměšování se a e, také práva každé země, aby vedla svou zahraniční politiku podle principu Helsinského aktu Vážení přátelé, Gruzie chce snižovat napětí se svými sousedy, včetně Ruska. Předchozí vlády již se zavázali, že e, nepoužijí sílu v čelení okupaci. Tak to bylo také znovu potvrzeno v roce 2013. Pro občany Ruska je bezvizový režim a také Eh, jsme souhlasili se vstupem Ruska do VTO, abychom snížili tlaku a napětím. Souhlasili jsme se spoluprací v celé řadě oblastí, aniž by to ovšem narušilo eh, integritu a suverenitu Gruzie. Je tady například otevírání se eh, trhu, eh, dále dopravní spojení se zlepšilo, kontakty mezi lidmi se zintenzivnily. Gruzie se rozhodla, že se bude účastnit olympijských her v Soči. Náš přístup byl zcela jasný, když jsme se takto rozhodli. Nechceme míchat sport s politikou. Nicméně v reakci na tento krok Ruská federace naopak se pokusila využít eh, hry v Soči proti integritě a eh, územní celistvosti Gruzie. A to zejména proto, že dává nezávislý status eh, území Gruzie, které je obsazeno. A také vytváří zónu bezpečnosti širokou 11 kilometrů kolem Abcházie směrem do Gruzie. Takováto dynamika, která eh, se eh, projevuje v ekonomické oblasti i ve vztazích mezi lidmi, eh, se neprojevuje v této oblasti napětí. Podle mezinárodního práva je tady dohoda o příměří. Nicméně Moskva pokročuje v destruktivních aktivitách a v provokacích tím, že vytváří ploty, zábrany, osnaté dráty a to také vytváří humanitárně složitou situaci pro místní obyvatele. A to všechno proto, aby Rusko zvýšilo tlak na Gruzii. Po e, silné mezinárodní podpoře tyto nezákonné procesy byly nejdříve přerušeny, ale teď znovu velmi intenzivně probíhají a velmi ovlivňují každodenní život obyvatel. Mezi, v Abcházii a v dalších regionech je již více než 50 kilometrů dlouhá zábrana, která vytváří eh, pro zhruba 200 místních rodin velmi složitou situaci. Doufáme, že eh, tím nechce Rusko zvýšit ještě dále tlak na Gruzii. Gruzie spolupracuje s EU a s dalšími mírumilovnými partnery Eh, a s tím se snaží zabránit jakémukoliv zhoršení situace. Politická podpora i prohlášení Evropského parlamentu ve svých usneseních, kdy odsuzuje takovéto nezákonné procesy, to všechno je velice klíčově důležité. 2014. Eh, to je rok velice důležitých výročí eh, ve stazích EU Gruzie. Před deseti lety Eh, vstoupila Gruzie do východního sousedství. Před pěti lety se stala sousedstvím iniciativy pro východní eh, partnerství. A v závěrečných poznámkách bych chtěla stručně nastínit eh, čemu se zavazujeme a co doufáme, že dosáhneme do samitu v Rize. Máme velice dalekosáhlou agendu reform, které provádíme v oblasti ekonomické, sociální, společenské. Chceme konsolidovat své Eh, svou situaci a chceme být vzorovou zemí eh, v celém regionu. Těšíme se, že brzy eh, v, na podzim podepíšeme asociační dohodu. Chceme se účastnit programu EU, jako je Erasmus plus Horizon 2020 a chceme také proskoumávat nové možnosti spolupráce. Doufáme, že začneme provádět ustanovení asociační dohody budeme pracovat na uskutečňování doporučení komise, aby velmi brzy občané Gruzie mohli mít bezvizový styk na krátké cesty, také v oblasti dopravy, energetiky, vzdělávání a kultury. Se těšíme na další spolupráci a také věříme, že přispějeme k mírovému řešení problémů. Děkujeme EU za veškerou podporu, včetně finanční podpory a za nové nástroje které tady existují. Věříme, že se vše podaří díky tomuto společnému úsilí. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, excelence. Máme tu řadu otázek od našich kolegů a já bych eh, chtěl vzít v úvahu čas, který máme. Chci vás poprosit, abyste se omezili na dvě minuty, když budete klás otázky. Takže nejdříve pan Lisek. Děkuji mnohokrát. Nikdo nemluví polsky, takže budu mluvit polsky, abych byl přesnější. Pani minister, chtěl bych poděkovat. OK. Promiňte, paní ministrině. Takže už nám to funguje. Paní ministrině, v první řadě mnohokrát děkujeme vaší zemi za rozhodnost, kterou ukazujete, co se týče prohloubení vztahu s Evropskou unii. Odkazuji zde na asociační dohodu. Víte daleko lépe než my sami, jak to vypadá se sousedstvím? Gruzie má různé země, které se různě chovají a mají také eh, odlišná úsilí. Eh, nechci se ptát tolik na interní situaci ve vaší zemi, o tom se již hovořilo, ale chtěl bych se zeptat, jak vy hodnotíte sami budoucnost východního partnerství. Co je podle vašeho názoru možné? Co může Evropská unie učinit proto, aby kromě Gruzie eh, se připojili také ostatní země, kterých se to budoucnu bude týkat. Co si myslíte, že bychom měli udělat pro Ukrajinu a zejména, co bychom měli udělat pro Armenii a Azerbajdžán? Děkuji. Paní Gomeš, prosím. No, paní ministře, musím se omluvit nemohla jsem přijít včas, abych eh, vyslechla vaše prohlášení, takže hrozí, že se budu ptát na něco, o čem jste hovořila. Ale musím říci, že vaše země na mě udělala velký dojem, když jsem ji navštívila v loňském roce. A chtěla bych se vás zeptat. My jsme navštívili ty oblasti v Jižní Osety, kde Rusé budují ten, eh, tu bariéru, to oplocení a jak se to vyvíjí tedy. Jak eh, probíhá mm, to rozmrzání vztahu, protože je to velmi důležité pro obyvatele těch eh, vesnic v hraniční oblasti, anebo zda naopak se věci komplikují myslím, že panovalo určité očekávání po změně prezidenta, že dojde k určitému zlepšení. Jak je vaše hodnocení? Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Jménem frakce EPP bych vás eh, zde chtěl velice srdečně přivítat mezi námi, paní ministrině. Víte, že tento parlament eh, velice rozhodujícím způsobem podporuje eh, pro evropské dimenze ve vaší zemi. Také s pomocí pana Liska. Ovšem, eh, hovořila se zde o asociační dohodě a také o určitých problémech, které s Ruskem existovaly. Například eh, mám na mysli teritoriální integritu a to se také zohledňovalo eh, při, eh, v usnesení Evropského parlamentu. Jak vidíte nyní problémy v souvislosti s asociační dohodou a jejím podepsáním po tom, co skončí zimní olympijské hry v Rusku? Mohla byste nám možná něco říci ještě k jednáním, která zde probíhají s tím zvláštním pověřencem eh, a, a, a eh, Ruskem a ruským eh, zástupcem ministerského předsedy. Já si myslím, že je tady taková selektivní justice. Je to velice zvláštní téma. Eh, jsou zde různá zatýkání, například eh, se to týkalo starosty z Tbilisi. A samozřejmě nechceme zde eh, nikoho předem odsuzovat nebo ho shledávat nevinným, ale možná, že byste nám mohla něco osvětlit a zejména říct také něco o standardech základních práv. Závěrem bych chtěl poděkovat paní eh, eh, ministrině, že jste mezi nás přišla a možná byste mohla ještě něco říci eh, k, ohledně vztahu s Armenií, Azerbajdžánem a s Tureckem. V některých médiích se objevily zprávy o tom, že váš prezident se sešel s prezidentem Putinem a za to souhlasí. Můžete to potvrdit, prosím? Děkuji. Please. Děkuji a nyní pan van Balen. Děkuji, pane předsedo skvělé, že je tu paní ministrně, která byla také velvyslankyní v Nizozemsku zde v Evropském parlamentu a my jsme hovořili spolu poprvé, když Rusko obsadilo vaši zemi. A Rusové se snaží rozšířit svou okupační oblast krok za krokem. Co můžeme my jako Evropská unie a jako západoevropské státy udělat při hledání řešení. Vím, že současná vláda prohlásila, že chce přemostit tu propast s Ruskem, tedy jednáním. Došlo k jednání, které by bylo produktivní. A další otázka. Země východního partnerství snaží se také vytvořit jednu linii. V Ukrajině jsou stejné problémy jako v Gruzi, v Moldavsku. Rusko chce mít eh, nárazníkovou, nárazníkové pásmo, takzvané blízké zahraničí. A my si přejeme, aby ty země byly nezávislé. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Donžo. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já jsem tady. Děkuji za vaši návštěvu, děkuji za vaše vystoupení, nebudu se vracet k aspektům, které zmínil kolega Salafranka, které nás znepokojí poměrně hodně. Jde o takzvanou selektivní spravnost, která se bude ve vaší zemi eh, rozvíjet. Já mám dvě otázky. První se týká vztahu s Ruskem. Byl jsem pozorovatelem při volbách v Gruzii, při parlamentních volbách, které eh, zvítě, kde zvítězila strana Gruzinský sen. A program byl tedy od, zbavit vztahy s Ruskem vášní, normalizovat vztahy s Ruskem a vláda pana Ivanišvili, který dobře znal Rusko a nyní zjišťujeme, že to nefunguje, že Rusové vám nic nedarují a nezískáváte to, co jste si mysleli, že získáte oproti minulé vládě, tak mám takový dojem, že v tom přístupu je mnoho naivity. Je, dochází k politickému neúspěchu. Slib normalizace s Ruskem se nesplnil. A zcela odlišná otázka týkající se zahraničních vztahů Gruzie. Říká se, že Gruzie by mohla být významným přispěvatelem evropské vojenské operaci ve střední Africe, ve Africké republice. Už o tom bylo rozhodnuto a pokud ano, můžete to rozvést. Děkuji předem. Děkuji mnohokrát Sir Graham Watson. Děkuji, pane předsedo. Chci také přivítat paní ministrini a chci připomenout její široké zkušenosti v zahraničních věcech jako zástupkyně své země v zahraničí. Chci také poblahopřát o přejetosti významných pokroků, kterých eh, její země dosahuje. Chtěl bych se zeptat na věc, o které jsem byl informován kolegou z výboru regionu. Týká se to eh, vlastně zbavení funkce starosty Tbilisi. A chtěl bych se zeptat, zda o tom máte nějaké informace. Paní ministrně, máte slovo. Brok erwartet und ich habe ihm versprochen, dass... Děkuji, dnes jsem očekávala, že tady bude pan Brok a chtěla jsem odpovědět německy na jeho otázky. Předtím, než jsem sem přišla, tak jsem s ním telefonovala, on je momentálně na cestě do Berlína. Bohužel jsem se s ním dnes eh, nemohla sejít a eh, slí, eh, dodržím ten slib, který jsem mu dala a zodpovím dotazy německy, jestli proti tomu nic nemáte. On by byl rád, kdyby si to mohl vyslechnout. So, ähm, ähm, ich werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen. Já budu, odpovím na jednotlivé otázky, ale některé otázky se doplňují a proto si myslím, že je jednodušší, když z toho vyjmu určitá témata a e, o těch se zmíním podrobněji sousedství a vztahy se sousedy eh, a budoucnost východního partnerství. To byla jedna z otázek. Jak to bude vypadat s Ukrajinou, Armenií a Azerbajdžánem? Gruzie před eh, byla velice ráda, že se mohla připojit před pěti lety eh, k východnímu partnerství společně s ostatními zeměmi. Tehdy jsme věřili tomu, že, budeme, eh, že půjdeme touto cestou společně. Bohužel zůstaly eh, pouze dvě země, které podepíšou možná v letošním roce asociační dohody. Jsme velmi rádi, že patříme k těmto dvěma zemím a uděláme vše pro to, abychom toho cíle dosáhli. Co se týče těch ostatních zemí, tak já si myslím, že je to suverénní právo každé země rozhodnout se, kterou cestou chce jít. A proto si nemyslím, že bychom se do toho měli vměšovat z naší strany, abychom ta rozhodnutí, ke kterým dospěly jednotlivé země, ovlivnili. Všechny země které ukázaly ve východním partnerství eh, různé ambice, měly určitě proto své důvody. Pro Arménii eh, to byly zcela specifické problémy, jako bezpečnost, eh, závislost, eh, energetická závislost na Rusku. Pro Ukrajinu to bylo něco úplně jiného. A velmi doufám, že nezávisle na tom, co se dnes odehrává v Ukrajině, přesto bude moci být nalezená cesta, eh, formou dialogu vyřešit eh, problém který eh, v současné době eh, trápí eh, ukrajinské obyvatelstvo. Co se týče Gruzie, tak zde je to tak, že vláda Eh, změní svůj názor a že by eh, vedla zemi jiným směrem. Naše rozhodnutí je pevné. Víme, že gruzinský lid také to rozhodnutí eh, podporuje a proto jsem si jistá, že v srpnu bude asociační dohoda podepsána. Co se týče nátlaku ze strany Ruska a to v souvislosti právě s podpisem asociační dohody existuje, tak si myslím, že ten ruský nátlak půjde stejným směrem jako dosud. To je instalování ostnatých drátů a tento proces byl nyní zastaven během olympijských her v Soči. Ale myslím si, že po olympijských hrách eh, opět zažijeme zintenzivnění instalace těch ostatních drátů. Druhá věc, která mě opravdu silně znepokojuje, je rozšíření tzv. bezpečnostní zóny o 11 kilometrů. O tom jsem ve svém příspěvku také hovořila a obavy, že po olympijských hrách všechno zůstane tak, jako je tomu dnes. Čili, že Rusko tu sli, ten slib, že tuto bezpečnostní zónu opět eh, přeloží a obnoví rusko-gruzínskou hranici, nedodrží. My budeme stát před skutečností, že e, hranice mezi dvěma zeměmi, Ruskem a Gruzií, e, půjde o 11 kilometrů dále do nitra Gruzie. Pravděpodobně e, to bude provokace, kterou budeme muset brát vážně a velice se ji obáváme. Proto opět doufáme na pod, v podporu mezinárodních organizací, v podporu našich partnerů a v podporu ze strany Evropské unie samozřejmě a mimo jiné také eh, doufáme v podporu tohoto parlamentu. Barikády v Jižní Oseti a eh, to, co kontroluje ústřední vláda, eh, to samozřejmě stěžuje život eh, lidí, kteří tam žijou. Eh, zcela jednoduchá práva, základní práva těchto lidí jsou eh, ničena, jsou omezována, jsou silně omezováni ve své svobodě. Ve školách nedostávají ve vlastním jazyce výuku a kromě toho mají další nedostatky, nemohou nárokovat sociální nároky a také zdravotní péči. Rodiny, kterých se to týká, ty samozřejmě tím velice trpí. Paní Gomeš, vy jste se ptala, zda vztahy jsou stále ještě na bodu mrazu. Bohužel s obyvatelstvem na druhé straně okupační linie nemáme žádné intenzivní vztahy. Těch několik kontaktů, které máme a o které se snažíme pečovat, eh, jsou velice řídké. A my se skutečně snažíme obyvatelstvu na druhé straně okupační linie pomoci, kde jenom můžeme. Existují různé programy, sociální programy, programy v oblasti zdravotnictví, zdravotní péče, a obyvatelstvo na druhé straně opační linie e, je může nárokovat. E, to je naše strategie, e, že chceme zapojit tyto obyvatele do těchto věcí, aby viděli, že jsme připraveni jim pomoci a že tato linie, která rozděluje, není něčím, co my akceptujeme, ale že to je něco, co okupant zařídil proti, těm, zřídil proti těmto lidem. Ivan Šuli, dřívější eh, ministerský eh, předseda eh, Gruzie, je to stejná vláda, ale máme jenom jiného ministerského předsedu. Máme zvláštního pověřence pro ruské otázky, které se mm, míst náměstkem ministra pro zahraniční věci se s určitými e, časovými odstupy schází s ruským prezidentem. E, dosáhli jsme toho, že gruzínské produkty se opět e, dostávají a mají přístup na ruský trh. Ovšem, je to asi tak vše, co v tom druhém formátu ve vztazích s Ruskem se dosáhlo. Samozřejmě Ženeva zůstává nejdůležitějším místem e, e, gruzínsko-ruských vztahů a dialogu, ale bohužel tento formát v Ženevě neukázal žádný pokrok. A Již po 26 kolech je situace stále stejná, tak jako na začátku roku 2008. Nyní máme naději, že nové okolnosti, například doufám eh, velice, že olympijské hry úspěšně v Soči skončí, tak doufáme, že tato pozitivní událost eh, pro Rusko možná bude mít eh, také nějaký pozitivní eh, dopad a vliv na jednání v Ženevě. Kromě toho máme v Ženevě ještě jinou situaci. Máme tam několik nových hráčů. Eh, je tam nový předseda Švýcarsko a brzy budeme mít nového zvláštního pověřence EU e pro náš region a možná díky těmto novým osobám v ženevském rozhovoru bude možné dosáhnout něčeho, co se dosud nepodařilo. Zmíněné případné setkání mezi gruzínským a ruským prezidentem, to je něco, co se samozřejmě mm, žhavě diskutuje v Gruzii novinář, eh, jeden novinář se ruského prezidenta během jedné eh, tiskové konference zeptal, zda by byl ochoten se sejít s gruzínským prezidentem. A protože odpověď byla pozitivní, tak eh, toto téma samozřejmě se v Gruzínsku stalo velice aktuálním a všichni novináři se ho hned chopili. Ovšem neexistuje zatím žádná příprava takového setkání. Zatím to zůstalo u, pouze u této výpovědi, u této repliky a za naší strany strany se neučinil zatím žádný krok, že by se na nejvyšší úrovni zorganizovalo setkání eh, mezi těmito nejvyššími představiteli těchto zemí. Eh, má dojít eh, mezi Šemáce a Karazinem k setkání a tak, jak jsme to slyšeli eh, z ruské strany, tak eh, zhruba víme, o čem se Karasin v tom setkání změní. Jak říkám, zatím neprobíhají žádná, žádné přípravy, ale nedá se vyloučit nic. Alespoň jsme ukázali ochotu, jestliže může být nějaké setkání zorganizováno a dá dají se očekávat konkrétní výsledky takového setkání, tak e, také budeme proto, aby se toto setkání uskutečnilo. Ptali jste se, zda vláda je natolik naivní, když věří, že s tím formátem a dalšími prostředky je možné zlepšit vztahy s Ruskem. A zda tyto pokusy nestroskotaly, eh, které učinila gruzínská vláda. Eh, víte, nedávno jsme měli zasedání Eh, výboru NATO pro Gruzii zde v Bruselu a mnozí zástupci eh, zemí NATO nám vysloveně poděkovali za to, že eh, podnikáme konstruktivní kroky směrem k Rusku a že se opravdu snažíme udržet to napětí co nejmenší. Myslím si, že to je dobré před dobrý předpoklad pro naše partnery, pro Evropskou unii i pro NATO téma eh, Gruzínsko a Rusko projednat eh, v klidné atmosféře. A když se nás ptáte, co může udělat Evropská unie, aby přispěla k tomu, aby ten tlak ze strany Ruska byl nižší, tak z našeho hlediska je to eh, jasné, říct zcela jasné, Eh, poselství, že žádná třetí země nemůže ovlivnit rozhodnutí Evropské unie ani jiné země, která je, eh, aby se stala členskou zemí Evropské unie. A pak si myslím, že toto jasné eh, poselství, že integrace naší země nemůže stát eh, tomuto imperialistickému myšlení, tak jak to bývá zvykem eh, ze strany Moskvy, přispěje k tomu, že to napětí bude slabší a že Rusko uzná, že Gruzínsko nezávisle na Rusku a nezávisle na jakýchkoliv dalších zónách eh, může rozhodnout nezávisle o své budoucnosti. A tímto směrem půjdeme a Eh, ať se děje cokoliv. Toto platí stejně tak ze strany NATO. Je to jasné eh, vůči Rusku, že Rusko nemá žádné právo veta eh, ohledně rozhodnutí NATO, protože to může pomoci zestabilizovat situaci. Aby všem bylo zcela jasné, že nikdo nemůže priority gruzínské vnější politiky ohrozit. Ostatně si myslím, že lidé v okupovaných územích Promiňte, prosím. To je počasí z Gru- Gruzínsku, ne Bruselu. My Jsme mysleli, že to je ze Soče, ale tam nebyl, tam nebyl sníh. Pane předsedo, já myslím, že paní ministrině potřebuje skleničku vaší speciální pálenky. No, to je neoficiální návrh. Uh, Ich möchte uh, auf die uh, Frage ein... Chtěla bych eh, reagovat na tu otázku selektivní spravedlnosti. Zmínili jste se o to, že byl zatčen starosta Tbilisi, což eh, není pravda. A že dřívější ministerský předseda Gruzínska dnes, ostatně jak jsem se dozvěděla dnes, eh, měl být odsouzen na pět let do vězení. K tomu bych chtěla říct si toto. Myslím si, že ta fa- tato fáze o tom, že naši partneři hovořili o selektivní spravedlnosti v Gruzínsku, tato fáze už je minulostí. Myslím si, že v průběhu roku jsme ukázali, že gruzínská spravedlnost se stala nezávislou je nezávislejší než kdy jindy. Já jsem opravdu hodně vzdálena od té myšlenky, že gruzínská justice eh, je stoprocentně nezávislá a že se nenechá ovlivnit eh, ať už kýmkoliv eh, nebo čímkoliv. Ale když to srovnáme s tím, co jsme měli před léty, tak ten rozdíl je opravdu značný eh, je zcela jasné, že také v Gruzii není nikdo nad zákonem a jestliže je nějaký proces transparentní, je založen na důkazech, tak si myslím, že není možné hovořit eh, o tom, to kritizovat, nebo hovořit kriticky o tom, eh, zda existuje v Gruzínsku selektivní spravedlnost nebo ne. Nebo ne. V konkrétních případech se eh, předkládá státním zastupitelstvím zcela konkrétní důkazy a soud, který je nezávislý, mnohem nezávislejší než dříve a nebyl eh, dříve závis, eh, lepší, tak eh, přijal rozhodnutí, rozsudek, eh, který před několika lety nebyl možný. V několika větech, eh, věcech eh, byl člověk prohlášen za vinným a dříve by byl nedostal pouze za tyto tři rozsudky pouze pět let, ale daleko více, protože dříve se v rozsudcích tresty sčítaly. To nová vláda zrušila a teď dostává tu nejvyšší míru trestu, která mohla být dána, není to 15 nebo 20 let, to, 20 let, to, co by bylo bývalo možné dříve. Kdyby to bylo bývalo tak, jako před dvěma nebo třema lety. Co se týče starosty Tbilisi, tak ten není ve vězení, jak jsem již řekla. Vyšetřování běží a myslím si, že dokud vyšetřování není ukončeno, tak eh, bychom si neměli utvářet žádné předsudky. Ostatně procesy v Gruzínsku sleduje také eh, Organizace pro bezpečnost eh, OECD a kromě toho také Evropská unie. A hovoří se o tom, že spravedlnost v Gruzínsku se stala nezávislejší, že jsou nezá, existují nezávislé soudy a že procesy probíhají transparentně. Myslím si, že to je výdobytek dřívějších let. Eh, dřívějších let, eh, kdy eh, dříve bylo odsouzeno 300 tisíc občanů v Gruzínsku a mnoho lidí bylo na na podmínku. Čili to je úplně něco jiného. Ostatně vůbec jsem se nezmínila ve svém příspěvku o tom, že budou u nás komunální volby. Přípravy na tyto komunální volby již probíhají. Padesát procent občanů bude tak také pro eh, volbu starostů. Eh, nebude se volit pouze starosta v Tbilisi, ale ve 12 dalších městech. Stejně tak eh, bude volena místní vláda. I to je dalším krokem směrem k demokracii. My velice přesně dodržujeme, sledujeme doporučení, která dostáváme od Evropské unie a od expertů kteří jsou u nás aktivní. Myslím si, že těmi komunálními volbami eh, složíme poslední test směrem k demokracii. Eh, budou probíhat v červnu. A eh, nebudeme muset již odpovídat na otázku, zda demokracie v Gruzínsku je ohrožena. Ještě jste se ptali na Arménii, Azerbajdžán a Turecko. Se všemi třemi zeměmi máme velmi dobré vztahy s Azerbajdžánem a s Tureckem. Samozřejmě máme intenzivnější vztahy než s Arménií. Jsou to především hospodářské a energetické projekty, které nás těmito zeměmi spojují ale Gruzinsko a Tbilisi je městem a místem eh, v našem regionu, kde se všichni mohou sejít a mohou eh, umožnit eh, spolupráci mezi zeměmi tohoto regionu. Azerbajdžán a Turecko jsou velice důležitými obchodními partnery pro Gruzii. V roce 2015 má být uvedena do provozu jedna železniční trať mezi těmito zeměmi a to je dalším příkladem regionální spolupráce. Myslím si, že to bylo vše. Děkuji mnohokrát. Vzpomínám na to, co říkalo Balkano, bývalý prezident Makedonie. V, v, tom, v této oblasti jsou nože i vzpomínky dlouhé. Já pocházím také z té oblasti, ale každopádně děkuji vám za vaše vystoupení, děkuji kolegům za dotazy a přejeme vám, aby vaše země zůstala na cestě k evropské integraci. Děkuji mnohokrát. Uh, Dámy a pánové, byla jsem požádána, abych eh, přistoupila k hlasování, takže pokud si budete souhlasit, eh, tak učíme za chvíli. Chci vás požádat o to, abyste projevili pochopení. Poprvé v životě něco takového dělám tímto způsobem. Takže buďte trpěliví a já začnu. Eh, požádám zpravodaje, zda chce uvést eh, téma, nebo zda má připomínky, poznámky. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu se vracet eh, k obsahu textu, chci poděkovat eh, koordinátorům a stínovým zpravodajům ostatních politických skupin, se kterými jsme velmi konstruktivně spolupracovali. Děkuji jim za to. Dvě věci. Za prvé chci říci, že je tu celá řada pozměňovacích návrhů, kde jsem vyzval k zápornému hlasování, nikoli kvůli obsahu, ale proto, že formálně to trošku zatěžuje redundantností ten text, i když některé věci jsou tam velmi pertentně vyjádřeny. Když hovoříme o globálním přístupu, tak nemůžeme hovo- hovořit o všem. Ale pokud skutečně zač- začneme hovořit o všem, tak se ta zpráva rozmělňuje vůči základnímu sdělení Další věc, která je celá konkrétní, je to pozměnce návrh 50, který předložila paní Kronberg k odstavci 16. Odstavec 16 je, já jsem tu měl velmi kritické vyjádření o koordinaci při plánování eh, zahraniční politiky mezi jednotlivými subjekty. Paní Kronberg eh, provedla zcela pertinentní eh, pozměnací návrh, který se týká realizace. Já hovořím o plánování, ona o realizaci. To jsou doplňující se aspekty a můj návrh by byl zachovat můj původní odstavec, kritický vůči plánování, ale doplnit jako ústní pozměnací návrh větší část znění textu paní Kronberg, aby to mohlo být doplněno, abychom se mohli skutečně zabývat tou realizací pozitivněji. Takže by to byl ústní pozměňovací návrh po odstavci 16, čtu to anglicky, po politiku, v kterém by to bylo bere na vědomí, že delegace EU přebírá aktivity se ZBP. Tedy já bych tady navrhoval tento pozměňovací návrh abychom tedy zachovali ten text v této podobě. Tolik můj návrh. Děkuji mnohokrát, až dospějeme k poznací návrhu 50, tak si to připomeneme a potom bude možné hlasovat. Takže, milí kolegové, pokud s tím budete souhlasit, navrhuji, abychom zahájili hlasování odstavec 1, pozměňovací návrh 4. Hlasujeme. Zvedněte ruce. Kdo je pro pozměňovací návrh 4? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 5. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno? Tak si to elektronicky ověříme. K poznacím návrhu 5. Děkuji. Je to skutečně schváleno. Pozvací návrh 6. Zvednutím ruky zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pozvací návrh 6. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Dobře, zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kompromis 1. Kompromisní pozvací návrh. Děkuji. Kdo je proti? zdržel se, ne, schváleno. Takže přeskakujeme k pozměnci návrhu 7, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. A pozměňovací návrh 8, kde je pro, pozměňovací návrh 8, Jde proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozměňovací návrh 9. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Pan Van Orden to navrhl. Možná vás to k něčemu přiměje. Kdo je pro pozici návrh 12? Ano, děkuji, pane Teneku. Kdo je proti pozici návrhu 12? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromisní pozici návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A není kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnací návrh 19. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnací návrh 20. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 20. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro pozměňovací návrh 20? 21. Kde pro 21. Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce 22. Kdo je pro? Pozměnce 22. Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Pozměnce 23. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kde pro kompromis 4? Kdo je proti? Ano, zdrželi se. Schváleno. Pozměnce na 27. Kdo je pro? Pozměnce na 27. Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměnce na 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro pozměňovací 29? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale radši si to ověříme elektronicky u pozice 29. Děkuji. Končím hlasování. Takže je to skutečně schváleno. Děkuji. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 34. Kdo je pro pozměnce návrh 34? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ano. 35. Kdo je pro pozměňovací návrh 35? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 36. Kdo je pro pozměňovací návrh 36? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 37. Kdo je pro pozměňovací návrh 37? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro pozměňovací návrh 38? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Paní předsedkyně se omlouvá. Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kompromis 6. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Kompromis 7. Ano. Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro 42? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 46. Kdo je pro pozměňovací návrh 46? Kdo je proti? Takže se musíme vrátit k pozměnu 43, protože 42 tento pozměnce návrh nebyl schválen. Kdo je pro pozměnce 43? Kdo je proti? Zdržel se. Radši si to ověříme, abychom měli absolutní jistotu. A hlasujte výrazněji. Tedy teď hlasujeme elektronicky o 43. Tak, ověření schváleno jedním hlasem. Takže hlasujeme opět o návrhu 43. Ověření ještě jednou. Hlasovali všichni. Končím hlasování a podíváme se na výsledek. A nyní to je zamítnuto. Nyní 40, 45. 45, kdo je pro, pozem návrh 45. Kdo je proti? Zdržel se. Myslím, že je to stejná většina. Radši si to ověříme. 45. Elektronické ověření. Elektronické ověření u pozicionáru 45. Končí hlasování. Ano. Podíváme se. Je to stejná většina. Zamítnuto. 44. 44. Kdo je pro? 44. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro 46? Kdo je proti 46? Ověříme si to. Pozměnce návrh 46. Hlasovali všichni? Ještě jeden hlas. Schází někdo zapomněl hlasovat nebo odešel. Tak je to v pořádku, končím hlasování a je to stejná většina. Je to tedy zamítnuto. 47. Kdo je pro 47? Kdo je proti? Je to stejná většina. 47. Elektronicky z toho věříme. Zahajuji hlasování u, hlas, u pozměnce návrhu 47. Hlasovali všichni? Ano, končím hlasování. A podíváme se na výsledek. Bylo to schváleno. 48, kde pro, pozice 48. Kde proti, 48, zdržel se, schváleno. 49, kde pro, pozice 49. Děkuji, kde proti, zdržel se, schváleno. 50. Pan Donjon navrhl ústní pozměnce návrh, který doplňuje eh, pozměnce návrh paní Kronberg. Souhlasíte 50 po změně. Kdo je pro 50 po změně? Tak, jak navrhoval pan Donjon. Ano, kdo je proti? zdržel se, schváleno. 51, kdo je pro, 51, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 52, kdo je pro, 52, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto, ale je, radši si to ještě ověříme. 52, Ověřujeme výsledek elektronicky. Ano, a hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to skutečně zamítnuto 53. Kdo je pro pozměňovací návrh 53? Držel se schváleno. 54. Kdo je pro pozměňovací návrh 54? Kdo je proti? Držel se schváleno. 55. Kdo je pro pozměňovací návrh 55? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro kompromis 8? Kdo je proti? Zdržel se hlasování schváleno. A nyní 59. Kdo je pro pozměňovací návrh 59? Ano. Kdo je proti? Zdržel se schváleno pozastavek 60, kde je pro, pozastavek 60, kde je proti, 60 se, zdržel se, zamítnuto. Nechci mít jistotu. Elektronicky pozastavek 60. Uh, yes. Close the vote. Yes, rejected. Končím hlasování zamítnuto. 61. kde je pro pozměňovací 61? Kde je proti? Zdržel se? Schváleno. 62. kde je pro 62? Kde je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 63. kde je pro pozměňovací 63? Kde je proti? 63. Zdržel se? schváleno. Ověřujeme si 63 a musíme o tom hlasovat, protože 62 jsme neschválili, takže 63 elektronicky. Všichni prosím. Děkuji. Končím hlasování. Velkou většinou schválo, ale tolik rukou jsem neviděla. Musím vám to říci. 66. Kdo je pro? 66. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 64. Kdo je pro 64? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 65. Kdo je pro 65? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 67, kde pro 67? Kde proti? Zdržel se. Takže u 67 si to musíme ověřit, abychom měli jistotu. 67, prosím. Ano, děkuji. Končím hlasování. Nerozhodně, to tedy. 68. Kdo je pro 68? Kdo je proti? Uh, let's check, because, uh, it's very... Je to asi stejná většina, je to velmi těsné. 68. Ano, děkuji. Končím hlasování. Stejná remíza. Zamítnuto. 69. Kdo je pro 69? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 70. Kdo je pro 70? Kdo je proti? Zdržel se. 80. Takže si to ověřme 80 elektronicky. Ano, mohu ukončit hlasování. Podíváme se schváleno. 71, kdo je pro? Kdo je proti? 71. Zdrželi se. Je to zamítnuto. 72. Kdo je pro 72? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? jde proti? Zdržel se zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se schváleno. 77 odpadá, protože 53 byla schválena. Pozměňovací návrh 3, kde je pro, kde je proti, taky, taky schváleno. Dvojka, kde je pro, proti, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 2, elektronicky ověřujeme. Děkuji. O jeden hlas je to schváleno. A není stanoviska. Stanoviska z výboru DV. Podíváme se na hlasovací seznam pana Danžána. nemůžeme hlasovat najednou. Jsou tady různé údaje. Stanovisko DV, odstavec 1, kde je pro, pro změnu. Děkuji. Proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 2, kde je pro. Proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 3, DV. kde je pro? Kde proti? Zdrželi se zamítnuto. Ale ověříme si to, abychom měli jistotu. Odstavec 3 od 9. Klučím hlasování, je to skutečně schváleno. Odstavec 4. Kde pro? Kdo proti? Zdržel se zamítnuto. Odstavec 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře. Zdrželi se. Schváleno. Je to schváleno. Odstavec 5. Odstavec 6. Kdo je pro? Odstavec 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Odstavec 8. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Odstavec 9. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se schváleno. A teď tu máme kompromis 9. Kompromis 9. Stanovisko z výboru FAM je to návrh kompromisního pozdějovacího návrhu 9, o kterém budeme hlasovat. Kdo je pro kompromis 9? Děkuji vám. Kdo je proti? Jak si to opovažujete? Zdrželi jste schváleno. Všechno další odpadá, kompromis byl schválen a není závěrečné elektronické hlasování o návrhu zprávy po všech změnách zahajuji hlasování. Ještě dva hlasy a mohu uzavřít hlasování. A je to schváleno 23 hlasy pro, jeden hlas proti, pět hlasů se zdrželo, takže blahopřejeme panu zpravodajovi a děkuji vám mnohokrát. taky. Okay, uh, dear Dobrá, milí kolegové, musíme postoupit dále, protože máme 15 minut na další bod a je to tedy uzavření dodatku z Doha k kyotskému protokolu k rámcové úmluvě o SN o změně klimatu a zpravodajem je pan Tarant od Zelených. Chce navrhovatel něco sdělit? Máme tu také někoho, za, který zde se vyjádří k zprávě. Prosím. Prosím, pane kolego. <clears throat> Děkuji. Úvodem je taková delší verze toho, co by se stručně řeklo. Podpořte zprávu výboru Envy. Protože eh, to bere všechny eh, aspekty eh, v tomto parlamentu i jinde. Všechny ty poznámky, obavy, které jsou na téma životního prostředí. Nevím, co jiného bych k tomu mohl říci. Děkuji vám. Chtěl by prosím někdo požádat o slovo? pan Howitt jako stínový zpravodaj za SAD. To nebude, nezabere více času, než kolik potřeboval zpravodaj. Já tady mám jedno doporučení, které přichází trošku zvláštně z členského eh, státu, eh, které, který teď prožívá tu situaci tak já myslím, že je tady otázka samozřejmě ratifikace Kyoto a je velice důležité, abychom vyjádřili stanovisko jménem našeho eh, výboru. Jak řekl zpravodaj, je to velice důležité věc, eh, protože Čína, Rusko, případně další naši strategičtí partneři by mohli také eh, se k tomu připojit. A ratifikací Kyoto 2 samozřejmě zdůrazníme Eh, vůdčí úlohu EU v boji proti klimatickým změnám a myslím, že budeme eh, reagovat na to, co si přejí eh, rozvojové země a také věříme, že tím pádem budeme nebo přispějeme k tomu, aby vznikly závazné závazky v rámci Kyoto 2. Čili tolik chci říct jménem skupiny SAD. Děkuji. Pane Vocne, žádáte o slovo k této věci? Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl říci, že sdílím eh, názor zpravodaje. Klimatická diplomacie se musí stát součástí zahraniční politiky EU a závazky v dohodě z Douha jsou velice důležité v této věci. Já tedy myslím, že se teď mezi světovými věci objevuje konsensus o tom, jak závažná situace je a jaké poškození již jsme zaznamenali v klimatických režimech a já si myslím, že je opravdu velice důležité, abychom postupovali tak, jak bylo navrženo. Prosím, žádá někdo další o slovo? Nikoli? Pakliže ne, tak eh, můžeme uzavřít prozatím tuto rozpravu. Hlasovat by se mělo 3. března v AFETu a pak bude stanovisko zasláno výboru ENVY, který bude hlasovat 6. A hlasování eh, na plenárním zasedání snad eh, se bude konat v Dubnu. A e, ptám se, zda zástupce komise by chtěl vystoupit k tomuto tématu. Jestliže ne, tak vám děkuji a můžeme uzavřít toto téma. Teď můžeme přerušit zasedání až do 17 hodin 45, kdy proběhne setkání společně s delegací pro vztahy se Švýcarskem a Norskem a se smíšeným parlamentním výborem EU Island a smíšeným parlamentním výborem e Evropského hospodářského e, prostoru. Půjde zejména o téma týkající se důsledku švýcarského referenda pro hromadné přistěhovalectví a bude to zasedání za zavřenými dveřmi. Děkuji, na 10 minut přeruší jednání.